Uh, uh, Dobré odpoledne všem. Určitě bychom všichni rádi už začali dnešní odpolední zasedání. Dovolte mi, abych srdečně uvítal všechny členy, rovněž hosty a kohokoliv, kdo nás sleduje na internetu. Protože všechny naše schůze, pane doktore, Eh, jsou webstreamovány. Doufáme, že máme mnoho diváků a posluchačů. Dnes budeme hodně hlasovat a také budeme mít jeden, jedno legislativní stanovisko, které budeme diskutovat, ale nejprve jsem nesmírně rád, že mohu srdečně užívat, uvítat pana doktora Edmunda Štejbera. Jak víte, on má za sebou dlouhou a významnou politickou kariéru jako pr- pr- premiér Bavorska a od roku 2007 je předsedou skupiny na vysoké úrovni pro administrativní zátěž. Pan doktor Štojber už byl v našem výboru dříve, na začátku mého období. A konkrétně my tady v tomto výboru velice bedlivě sledujeme kvalitu práce a budeme jedním z hlavních výborů, který bude posuzovat posuzování dopadů nových návrhů komise. Když já jsem se stal předsedou výboru v roce 2000, 2009. Sešli jsme se s politickými koordinátory a rozhodli jsme se, že v zásadě budeme, jako zásadní otázku budeme vždycky eh, zvát komu si na začátku jakéhokoliv legislativního návrhu, abychom o tom mohli projednat. Dneska budeme mít například obchodní tajemství. To bude takový případ, kde se takový postup zahajuje a máme také spoustu ehm, předběžné legislativní práce. Jak víte, sdílíme platformu v Londýně v tom, že nám jde hodně o to, abychom zlepšovali náš dohled ještě v předlegislativní fázi, abychom eh, pomáhali utvářet eh, návrhy, aby se k ním daleko šířeji vedli konzultace, než komise přijde s plnou strategií. Myslíme si, že to prospívá kvalitě návrhu. Nedávno byla směrnice o veřejných zakázkách a to je dobrý výsledek, že jsme dosáhli daleko lepší kvality výsledku. A myslím si, že jsme si opravdu dali na čas prvním čtením, aby to bylo důkladné a nikdo by nemohl ale říci, že jsme zbytečně zdržovali proces tímto předběžným legislativním posuzováním. Jistě vás to také zajímá. Každopádně jsem velice rád, že vás tady mohu uvítat a pozvat, vyzvat vás, abyste nás oslovil. A myslím si, že pak budeme mít pro členy eh, čas na několik koleček otázek. Prosím, s potěšením vám dávám slovo. Já, jak... Vážený, milý pane předsedo, pane Harbre, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Mám radost, že opět, myslím, že naposledy jsem navštívil váš výbor před čtyřmi lety, takže mám radost, že opět eh, budu moci s vámi hovořit a diskutovat o tématu omezování byrokracie. po eh, dvou eh, letem eh, jednání s, vlád, s komisí pana předsedy Barosa se stalo sedm let a toto téma je skutečně nevyčerpané a patrně to je naposledy, co navštěvují tento váš významný výbor. Nicméně to téma jako takové vás nikdy neopustí a hned bych vstoupil do věci a rád bych vysvětlil, proč vůbec eh, někdo vykonává tuto práci eh, ve smyslu čestné funkce. Eh, stojí mě to dva dny týdne, abych jednotlivé věci vyřizoval a zkoumal je a Řekl jsem to už mnohokrát a opakuji to rád, protože se domnívám, že v tom jsme zajedno. Rozhodující aspekt politického, respektive odbourávání demokracie je aspekt politický a tento aspekt politický je dnes e, větší než původně. Stačí se podívat na to, jak se k tomu vyjadřuje e, předseda. Zjišťují, že vynikající komisaři, kteří nyní usilují o místo v Evropském parlamentu, stavějí eh, omezování byrokracie do centra pozornosti. Například jsem eh, četl eh, projev pana komisaře Barniera, když se stal kandidátem EPP. Byl jsem skutečně příjemně překvapen, jakou pozici, jaký význam přisuzuje pan Barnier omezování byrokracie Francie. O panu předsedovi Šulcovi ani nemusím eh, hovořit. On říká, že musíme Evropu postavit z z hlavy na nohy a už nesmíme eh, tolik eh, upravovat ty drobné věci. Dopouštěli jsme se chyb, mnoha chyb. Také eh, slyším Oliho Réna, který rovněž usiluje o křeslo v parlamentu. Omezování byrokracie bylo od jak živa jeho tématem a jako poslanec parlamentu by toho chtěl učinit ještě mnohem více. Německý komisař Günther Oettinger se tohoto tématu chápe stejnou, eh, se stejnou vervou. Říkám to pouze proto, že ta výtka byrokracie eh, velmi zatěžuje obraz Evropské unie v očích eh, občanů. Já jsem čestným předsedou jedné velké německé politické strany a jako čestný předseda se nadále pohybuji intenzivně v politické scenérii. Eh, jsem intenzivním pozorovatelem. Zanedlouho, za dva měsíce, mm, proběhnou volby do Evropského parlamentu a ve srovnání s uplynulými eh, eh, lety počínaje rokem 1979, kdy byl poprvé parlament přímo volen, mm, tehdy hráli protievropské strany malou roli, ale nyní musíme počítat s velmi vysokým podílem, vysokou účastí těchto stran. To platí pro Francii, pro Velkou Británii, v, o Nizozemsku, skandinávských zemích. Když se podívám například na masové akce Beppe Grilla v Itálii, tak jen tak žasnu, co vše se vypouští na Evropu. Evropský parlament s 20 až 25 procentním podílem nebo ještě vyšším podílem stran, které zásadně odmítají evropskou integraci, neli že proti ní bojí, tak bude skutečně, eh, budou evropské instituce stát před zcela novými výzvami. A proto je tak eh, nesmírně důležité právě omezováním byrokracie učinit konstruktivní přínos k lepší akceptaci eh, Evropské unie u občanů. Odmyslím-li si zcela téma eura pak narůstající tlak, regulační tlak z Bruselu je jednou z příčin tohoto vývoje. Jinak by to ani pánové komisaři eh, nezdůrazňovali tolik ve svých projevech. Jsem, opakuji, eh, překvapen tím, kolik osobností se tohoto tématu chápe a doufám, že těmto slovům budou následovat i skutky. Když se podívám na poslední průzkumy vám dobře známého eurobarometru, eh, tak eh, zjišťuji, že v největší zemi, v eh, Německu, 40 dotázaných na otevřenou otázku, co spojují s Evropskou uní, odpovídá byrokracie, byrokratické monstrum a tak dále. V Nizozemsku, v Rakousku, ve Velké Británii a Skandinávii jsou hodnoty srovnatelně vysoké v evropském průměru. Téměř každý čtvrtý občan má za to, že Evropa je především byrokracií. Ve srovnání s rokem 2010 tyto hodnoty výrazně narostly a výpověď o tom, že Evropská unie vytváří příliš mnoho byrokracie, sdílí 74 respondentů v Evropské unii. A to souvisí i s tím, že navzdory rostoucímu významu Evropy eh, z hlediska legislativy, eh, politická diskuse na úrovni členských států často probíhá až poté, co důležitá a zásadní rozhodnutí jsou v Bruselu již dávno přijatá. Bez odpovídajícího zájmu na straně členských e, zemí. A pak e, teprve vybublávají na povrch e, v členských státech dodatečně tyto problémy. Dalším důvodem pro nárůst pro přibývání regulací, zejména v oblasti životního prostředí, zdravotnictví a tak dále, je to, že tyto evropské eh, zákony nahrazují 28, 28 eh, národních právních řádů. Jednotný evropský rámec usnadňuje podnikům i občanům eh, život a oni to často sami požadují. Nicméně doložka smlouvy o Evropském e, společenství e, týkající se přizpůsobování e, evropského a národního práva je členskými státy vykládána stále ještě příliš extenzivně. A důsledkem toho je vytváření dalších a dalších regulací. Nicméně i chování našich občanů a také podniků je velmi rozporuplné. Na straně jedné je, si na byrokracii mnozí stěžují obecně. Na straně druhé jsou ale vyžadovány nové úpravy eh, s cílem zlepšení života lidí a podniků. A proto tisíce poslanců a poslankyň v 28 národních parlamentech Evropské unie se neustále zabývají eh, naplňováním eh, lidských životů novými a novými regulacemi. Zejména po různých pohromách, katastrofách jsou přijímány eh, nové regulace, aby se něčemu napříště zabránilo. A pokud jde o regulaci finančních trhů, eh, tady například ale Evropa v uplynulých letech učinila příliš málo. A to jsou zásadní otázky. Na straně druhé, eh, v mnoha případech každodenního lidského života není zase tolik regulací eh, zapotřebí, kolik je přijímáno. To jsou věci, které musí být diskutovány důležitá otázka v oblasti byrokracie je také určité napětí mezi Eh, eh, zodpovědností a svobodou jednotlivce a na straně druhé jistota prostřednictvím pravidel. Sice si na jedné straně stěžujeme na byrokracii, ale bezpečnost a jistota má vysokou konjunkturu. A já se domnívám, že toto napětí musíme odstranit. Musíme mít také odvahu eh, tu či onu oblast neupravovat, neregulovat Myslím, že to je něco zcela zásadního a tady je zapotřebí také e, rozvinout určitou intelektuální diskusi jako předstupeň politické diskuse. E, zastávající ekonomické krize v Evropě, a je nás 28 zemí, stagnuje 10 zemí hospodářsky, 10 členských států je v recesi a pouze 8 členských států zaznamenává růst a tady může skutečně omezování byrokracie učinit eh, významný přínos k růstu a zaměstnosti. V podstatě je to bezplatný konjunkturální program, prorůstový program. Já jsem, mm, mám za sebou sedmiletou zkušenost. Minulý týden eh, jsme si nechali předložit zprávu o jedné zemi, kterou asi nebudete okamžitě stotožňovat s omezováním byrokracie. Eh, totiž od příslušných eh, představitelů eh, z Kypru jsme si nechali referovat, čím se zabývají. A musím říci, že kyperský vedoucí projektu nám vysvětlil, že v uplynulých letech 22 byrokratické zátěže mm, v hodnotě asi 100, 7 milionů eur bylo ušetřeno například eh, byla snížena četnost eh, určitých eh, výkazů nebo podávání zpráv nebo vystavování šeků za různé platby, což je v Kypru ještě důležitá část platebního styku. Ve skupině na vysoké úrovni, pane předsedo, jsme se již v průběhu prvního mandátu 2008 až 2009, to byla vlastně ta původní úloha, e, jsme se věnovali 13 důležitým právním oblastem a pročesali jsme je z hlediska e, přebytečné e, byrokracie. Prověřili jsme 72 právních aktů, které představují asi 20 celkového aky komunitér, ale současně způsobují 80 byrokratických nákladů a tyto náklady jsou eh, eh, jsou způsobovány zejména takzvanými evropskými eh, informačními povinnostmi, které ukládáme jednotlivým podnikům. A to představuje celkově 124 miliard eur celkem. Takže 20 eh, aký komunitér eh, způsobuje 80 byrokratických nákladů, to je 124 miliard eur. A na eh, tomto základě naše skupina na vysoké úrovni zpracovala přes 300 konkrétních návrhů o omezování byrokracie. Komise, Rada a parlament do dnešního dne přijali opatření, které ušetří celkem 23 milionům podnikům v Evropě eh, částku ve výši 32 celých 9 miliard eur. A tím jsme vlastně už výrazně překročili ten náš ambiciozní cíl omezování byrokracie eh, ve výši 25 Nejdůležitějším, nejdůležitější úlevou je eh, například uznávání elektronických faktur eh, při eh, výpočtu DPH. Ehm, tyto elektronické faktury uznávají nyní i finanční úřady a ehm, to představuje ročně úsporu ve výši 18,4 miliard eur a také eh, malé a středně velké eh, podniky ehm, získaly různé úlevy, zejména v tom, že jim byla udělena výjimka z tzv. evropských bilančních a ehm, ehm, propagačních předpisů. Eh, dále v, během mandátu 2010 až 2012 jsme poprvé proskoumali transpozici stávajícího evropského práva na úrovni členských států a předložili předložili jsme eh, zprávu a doporučení ke zlepšení situace a neméně než jedna třetina byrokratických eh, nákladů vyvolaných evropskými předpisy mají svou příčinu právě v neefektivní transpozici eh, na úrovni členské, eh, členských států. O tom se bohužel málo hovoří, o tom se eh, mnoho neví. Bohužel Evropská komise je neustále kritizována a je terčem těchto výtek, ale vyníky jsou vlastně členské státy. Já jsem ehm, toto konstatování protkal řadou příkladů, například zadávání veřejných zakázek trvají Eh, od 77 dnů v Litvě až po 241 den v Maltě, na Maltě. Kdyby se členské státy při eh, transpozici a implementaci evropského práva orientovali podle nejlepších příkladů, podle nejlepší praxe, praxe pak by mohli eh, ušetřit až 40 miliard eur v rámci třetího mandátu, který trvá až do konce roku 2014, to znamená až do konce funkčního období komise Barroso II. E, takže během tohoto mandátu se poprvé pustíme do zkoumání toho, jak efektivně pracují s zprávy, veřejné zprávy v členských eh, zemích a jak eh, provádějí eh, dosavadní doporučení o omezování byrokracie. Potřebujeme takzvanou studii PISA o členských státech, e, o tom, jak si vedou v tomto ohledu. A milé kolegyně, milí kolegové, o této věci se na úrovni Evropské komise mnoho neví. Neexistují konkrétní poznatky, jak jsou naše doporučení e, konkrétně plněna, prováděna. To se musí změnit, to předseda Barroso také avizoval. Takže s touto prací a e, s těmito výsledky pracujeme vlastně jako dobrovolníci, ale jsem s těmito výsledky poměrně spokojená spokojen. A nyní se dostávám k jádru věci. Já, alespoň z vlastní zkušenosti a zajisté i mnozí z vás, od prvního dne poukazuji na to, že nejdůležitější cíl eh, eh, mého poradenství není jednotlivé opatření, ale nejdůležitějším cílem je eh, usilovat o změnu myšlení v Bruselu. Ne vše, co lze upravovat, musíme nutně upravovat nepotřebujeme vždy mít extrémní eh, eh, regulační zajištění Samozřejmě, že si můžeme kalhoty eh, zajistit eh, páskem, ale sedíte oproti mně, když se mm, pásek porouchá, tak by bylo eh, dobré, kdybyste měli ještě nějaké další zajištění, anebo propojili například košili s kalhotami a tak dále, nebo sešili evropské regulace jsou vždy takové, že usilují o trojnásobné eh, zabezpečení když eh, se například podíváme na to, jak musí být eh, zajištěny některé eh, hračky pro novorozence a tak dále, anebo, pro, anebo určité předpisy týkající se neapolské pici, která musí mít určitou tloušťku a průměru 35 cm, když měří pouze 34 cm a to se skutečně měří mnoha kontroly, kontrola, kontrolory, pak už to není napolitánská eh, pizza. To je skutečně eh, něco, co zatemňuje onu fascinující evropskou myšlenku. A to je, eh, to je důvod, proč se do toho hm, pouštím s takovou angažovaností a s takovým nadšením. Vy jste to také zažili ve Štrasburku, kde jste slyšeli úst pana prezidenta Barosa hm, projev o stavu Unie ten projev byl dobrý, ale myslím, že lidé neskákali um, nadšením. Je tam ale jedna věc obsaž, obsažená a sice změna směřování evropské eh, politiky. Eh, po desetiletí bylo v Evropské unii samozřejmé, že vše poslouží evropské myšlence, co lze evropsky um, upravit, regulovat. Každá evropská směrnice, každé nařízení, každé zadání je pro evropskou myšlenku, pro Evropskou unii eh, přínosné. Eh, určitě znáte eh, onen princip Monet, ale to bude podle mého názoru zanedlouho minulostí. A sice od roku 2012, kdy pan předseda Barroso předložil svůj refit program, Eh, který obsahuje celou řadu bodů, eh, kterou požadují již po léta. Evropská komise začala zkoumat celé aky komunitér Evropské unie a pro každou oblast přesně uvádí, kterou, eh, které úpravy zákony chce zjednodušit. Komise konečně zvažuje zříci se některých legislativních eh, návrhů, pokud narazí eh, na eh, odpor. Například směrnice z roku 2006 o ochraně půdy. Nyní máme rok 2014. Takže bylo by na, na, na čase říci, to stáhneme. A je zde celá řada dalších návrhů. Konečně komise odmítá legislativní iniciativy, pokud například eh, úpravy o eh, eh, kadeřní, o kadeřnických salonech, o typu obuvy pro kadeřnice a tak dále. To není evropský úkol. Komise chce konečně prověřit, jak právní předpisy na úrovni členských států jsou implementovány prováděny. To je eh, eh, vlastně nový stěžení úkol a to chceme také podnítit eh, tímto naším dokumentem, naší zprávu. Já nyní cituji pouze komisi 74% Evropanů se domnívá, že Evropa vytváří nebo Evropská unie vytváří příliš mnoho byrokracie. To je um, skutečný citát eh, předsedy Barosa. Evropská unie by se měla silně angažovat ve velkých otázkách a v drobných otázkách být zdrženlivá. To uh, se říkalo již často, ale nyní je na řadě aby se to uskutečnilo. A je to pro mě novum, že vůbec eh, poprvé vnímáme pocity a nálady evropských národů a oni se právě stávají jakýmsi měřítkem dalšího postupu. To je kvantový skok pro Evropskou unii a samozřejmě zatím bude stát i nový eh, předseda Evropské komise, ať už se bude jmenovat Schulz nebo Juncker nebude zaostávat v této věci. Naopak eh, slyším, co vše eh, skvělého mají v plánu. Juncker i Schulz určitě vstoupí do této agendy a, a budou v tom pokračovat. Alespoň to tak avizují. Dámy a pánové, já mám nyní jasná očekávání a také jasné požadavky eh, z mého sedmiletého působení plus 25-letého působení eh, v politice. Evropský Eh, parlament eh, eh, si musí, musí zniternit projevy předsedy Barosa a zejména ten poslední projev. Mnohé věci byly provedeny dobře, ale mnohé ne. Jestliže otázky zátěže byrokracií při vytváření nových legislativních aktů v komisi, v parlamentu a v radě budou hrát, bude hrát pouze podružnou roli, pak eh, problém nevyřešíme. Lze to pouze vyřešit, jestliže v parlamentu a v parlamentech všech před schválením odpovídající normy budeme debatovat o tom, jaký to bude mít dopad, jaký to bude mít účinek eh, na skutečný život. Nechci nyní hovořit o, o Německu, ale mohu pouze říci, že německý parlament se v podstatě eh, k tomuto tématu při vytváření nových eh, norem eh, velmi nevyjadřuje a nevěnuje se tomu. A opakuji, parlament právě nyní, Evropský parlament právě nyní vypočítal určitý odhad nákladů, ale nic se nestalo. protože je to právě na úrovni rady, kde během eh, eh, nočního eh, jednání se často rodí ty nejhrůznější byrokratická monstra. A s tím se musí skoncovat. A vítám, že Evropský parlament to již dávno požaduje. Kromě toho k mé eh, nelibosti mě mnozí považují za jako, jakéhosi evropského ombudsmana pro omezení byrokracie a dostávám pravidelně stovky různých podnětů, nejenom od podniků a svazu, ale i od mnohých občanů. Eh, všechny tyto návrhy jsme prověřili a tam, kde se vyskytoval obecný problém, jsme to potom v rámci skupiny řešili a také jsme pak vybídli komisi, aby v této věci jednala. Například, to mě velmi překvapilo, jeden německý občan, který nyní žije ve Španělsku, mi líčil na třech stránkách, jak nákladné a složité bylo eh, přehlásit eh, jeho v Německu eh, registrovaný vůz eh, ve Španělsku. My jsme konstatovali a zjistili, že každoročně eh, vlastně převážejí eh, evropští občané 3,5 milionů automobilů, osobních automobilů z jedné země do druhé a musí tyto automobily pak eh, i nově nechat registrovat, odhlásit v vlastní zemi a přihlásit v té nové zemi. Ale to je nesmysl. Buď máme společnou Evropskou unii nebo nikoliv. Buď ta, ta registrace platí v jedné zemi, anebo neplatí nikde, anebo ve všech zemích dnes eh, je velmi důležité, abychom eh, měli takováto společná evropská kontaktní místa, kontaktní centra. Dovedu si například představit, že Evropská komise by měla jakéhosi evropského zmocněnce pro omezování byrokracie, já jim nechci být a obsadila tuto funkci například eh, jedním z evropských poslanců, který eh, má v Bruselu dobré kontakty, má síť eh, spolupracovníků a tak dále a může v této věci úspěšně jednat. Omezování byrokracie potřebuje totiž závazný konkrétní cíl Eh, my eh, vidíme, že eh, výsledky naší práce nejsou tak velmi nadšeně přijímány občany. Proč ne? Protože my sice odbouráváme byrokracii, ale vytváříme i novou. Vítám například skutečnost, že Evropský parlament opakovaně požaduje snižování byrokracie a e, slyší na to i komise. Jak to, že e, tři evropské instituce, například tedy parlament, Evropská komise a rada, e, proč nevydají společné prohlášení, jakýsi společný závazek ještě před volbami, na který by se mohli občané spolehnout. To by bylo něco. A Evropa, dámy a pánové, by měla zrychlit své tempo, by se měla stát rychlejší. Ještě před dvěma měsíci Evropský parlament uvolnil cestu pro to, aby osvobodil eh, většinu řemeslníků od instalace eh, velmi nákladných eh, tachografů i eh, v nákladních vozech, pokud se pohybují pouze v rozsahu 100 kilometrů od svého sídla. My jsme tento návrh v Německu předkládali na národní, národní úrovni již velmi dávno a prosadili jsme jej protože kdo to myslí dobře s Evropou, eh, nemůže skutečně akceptovat velmi eh, složité a byrokratické návrhy. A ani ne přes příliš eh, mnoho kompetencí. V Nizozemsku byly již v červnu letošního roku předloženy návrhy pro úspornější výkon evropských kompetencí. Například navrhují, že v oblasti kde mají určité členské státy výhrady vůči evropskému právu, například z důvodu principu subsidiarity, tak eh, se eh, nizozemci chtějí dohodnout eh, s komisí, aby se komise zřekla prosazování těchto právních norem. Britové v prostřednictvím takzvané Cameronovy zprávy jdou ještě dále ve směru deregulace ala Margaret Thatcherová. A týká se to i evropských norem, například v pracovně právních předpisech, ochrana těhotných žen a tak dále, eh, což určitě povede k bouřlivým diskusím. Eh, David Cameron toto téma již na radě předložil, ovšem nebylo to ještě diskutováno. Zajisté znáte pozadí eh, této věci a také návrhy, které pak budou následovat ohledně změny smluv a referendum chystané ve Velké Británii na rok 2017. To určitě také zasahuje částečně do tohoto tématu eh, inteligentní regulace. Eh, nicméně jsem přesvědčen, že nový přístup komise takzvané eh, chytré nebo inteligentní regulace je klíčem eh, do budoucna a je to kvantový skok vpřed. V našem komplikovaném světě se nemůžeme vrátit k myšlence deregulace podle vzoru Margaret Thatcherové. To by nefungovalo. Jeli a zůstane-li regulace nutná, a to určitě zůstane, pak eh, bychom ji měli Eh, vykládat eh, co nejjednodušej. A proto podporuji tento nový přístup eh, se vší vahou a jsem přesvědčen, že nová komise bude v této cestě pokračovat a doufám, že tak učiní ještě ambiciozněji než v budoucnu. V každém případě toto téma bude v dubnu a v květnu, tedy před volbami, a sklízet velký zájem lidí a také očekávání lidí dnes eh, jsou dnes mnohem vyšší, než byly před 10, 15, 20 lety. A diskuze zejména v Velké Británii a v Nizozemsku, ale i v jiných členských státech ukazují, že ne každý problém v Evropě je problém pro Evropu. A neapolská pizza skutečně není evropský problém správná rovnováha mezi eh, jednotným vnitřním trhem na straně jedné a zásadou subsidiarity na straně druhé musí být nutně obnovena cesta do Bruselu, v zájmu Bruselu a v zájmu Evropy nesmí být jednosměrnou cestou. A proto doufám, že i v nadcházejících pěti letech se na tomto poli toho bude dít eh, víc. Pokud ne, pak akceptace Evropy mm, ze strany občanů a jsme na to odkázáni, protože Evropská unie je fascinující myšlenkou, pak bude tato akceptace e, nepřiměřeně zatemněna a zastíněna a proti tomu musíme všichni bojovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Pane doktore Stolber, za velmi ucelený přehled vaší práce. Myslím si, že administrativní zátěž a kvalita práce, že v tom jsme pokročili i v tomto výboru. Moji kolegové jistě si povšimli jednu z věcí, na kterou jste poukázal, ten přesun těch eh, motorových vozidel a jejich registrace. Víte, že o tom máme hlasovat. Není to problém úplně, tak úplně komise, protože členské státy, eh, jejich vlády tento proces protahují, zdržují, protože se bojí, že přijdou o daňový příjem a žádají další uh, studii dopadu. To chci jenom přece jenom říct pro zápis, protože uh, jsem zaslal takový asertivnější dopis členským státům, kde uh, Eh, si stěžuji na to, že kdyby provedli své hodnocení dopadu už před 18 měsíců, si, tak bychom ne, nestratili drahocený čas. Takže já chci samozřejmě vyzvat i eh, a, nebo zařídit, abyste dostal eh, kopii tohoto dopisu, v kterém vyjadřujeme zklamání. Jinak myslím, že jistě to budou na vás dotazy. Šest lidí se přihlásilo. Myslím, že vezmeme jak blok otázek a pan Kožušník, pan Schwab, paní Steiler, paní Weiler, paní Rille, pan Kreutzmann a pan De Campos. Ještě někdo? Chcete se ještě k tomu připojit? Máme velmi tedy dobré zastoupení všech politických skupin. Začne pan Kožušník. Předsedo, pane Štojber, my jsme se sešli v roce 2009-2010. Já jsem z České republiky a vy jste nám tady na začátek svého úvodního eh, vystoupení eh, nás informoval že se možná ptáme eh, proč tomu investujete dva dny, dva dny v týdnu. já v české republice vedu více jak deset let think tank který řeší administrativu nadměrnou byrokratickou zátěž a oba dva moc přece dobře víme proč se tomu oba dva věnujeme protože byrokracie jsou dvě jedna je dobrá a jedna je špatná a aby dobře fungovala společnost stát region nebo evropská unie tak musíme počítat s tím že chceme dobrou byrokracii. v tomto smyslu jsem se vás chtěl zeptat na jednu věc a oba dva dobře víme že záležitost je to také toho kdo tu byrokracii řídí je to ta otázka vůle a silného mandátu. Není, nezdá se vám že v posledních čtyřech pěti letech se politický diskurz na úrovni vedení komise trochu změnil že na začátku toho boje s s tou špatnou byrokracií bylo poměrně více slyšeli jsme tady několikrát pana Barosa s velkým zápalem a boje byrokracií a ten se v posledních dvou třech čtyřech letech vytratil tak jak jednotliví komisaři vytvářeli nové regulace novou byrokracii a tak dále. takže to je základní otázka jestli by nová komise neměla zaujmout spíš průběžný boj s byrokracií nejenom na začátku volebního období. děkuji. Děkuji, pane předsedo, milý pane Stojbře. Eh, napřed chci poděkovat, že jste opět dorazil do našeho výboru. Čtyři roky práce jsou za námi a to, o čem jste dnes referoval, eh, by navzdory veškeré eh, veřejné kritice vůči evropské legislativy, by nás mělo naplnit i naději, že v skutku je možné určité věci, které se ubírají špatným směrem, napravit. A bylo dobře, že jste dnes ozřejmil, jak jste dospěl k poznání, že 25 informačních povinností pro podniky je zbytečných a je nutno toho, to odstranit. Podniky to asi zcela takto nepřiznají, ale před volbami je důležité to, to takto, eh, takto zdůrazňovat. Odbourávání, omezování byrokracie je či má politický rozměr, eh, s tím souhlasím a my v parlamentu se tomu věnujeme napříč politickými stranami eh, velmi konstruktivně. Eh, například jsme hlasovali o zprávě ohledně evropského cla, byla to zpráva pana de Campose. Prostě myslím, že umíme diskutovat napříč politickými stranami konstruktivně já jsem se vyslovil i v tomto výboru proto, abychom eh, silněji sázeli na provádění, na implementaci evropských eh, právních norem a mm, eh, z vaší zprávy Europe Can Do Better jsem se dozvěděl, že právo Eh, eh, upravující zadávání veřejných zakázek, což je určitým jablkem sváru mezi komunami a spolkovými zeměmi v Německu, že eh, to je oblast, kterou je také nutno trochu pročistit a zjednodušit, protože my často jsme činěni odpovědnými za věci, za něž skutečně neodpovídáme a proto budu i na domácí půdě o této věci eh, mluvit více. Pokud jde o eh, transfer osobních automobilů, eh, pan předseda se k tomu už vyjádřil. Ale něco jiného. Já přicházím z oblasti, která, je, která hraničí se Švýcarskem a tam je to tak, že nyní je zakázáno dovážet ve večerních hodinách eh, pizzu, eh, eh, převážet z německé strany na Švýcarsko, protože Švýcaři říkají, že tato pizza již není čerstvá. A, a to je skutečně mm, něco, co nelze nikterak změnit ani evropskými normami. To znamená, normy, které prosazuje nebo vytváří hospodářství, nelze nahrazovat byrokracii ale určitě eh, můžeme eh, zjednat nápravu v oblasti transferu eh, osobních automobilů. Takže inteligentní regulace je dobrá, ale měla by jít ruku v ruce s inteligentní deregulací, tak aby občané mohli těžit z Evropy tak, jak mají. Dneska se dozvídáme všechno možné o tom, jak špatně kde funguje jednotný trh, tak tohle byla novinka. Eh, příště to zase bude jinak, z toho nejsem. Paní Štajler, prosím. Děkuji. Děkuji, pane doktore Štojbere. Toto byla mimořádně zajímavá prezentace. Já jsem velice ráda, že jste důrazně zmínil nutnost definice administrativní zátěže. Já zastupuji lebilární eh, zátěž a někdy to je jako kdyby se odebírala například eh, práva mateřství nebo pracovnic doma. Já myslím, že je spousta různých definic, protože myslím si, že bychom všichni a o tom už se tady hovořilo, o těch 25% eh, elektronické faktury, eh, že se jedná o obrovské úspory. Je to fascinující statistika, měli bychom to používat ve volbách, měli bychom lépe sdělovat informace o statistice. Co jste říkal o tom včasném varování národních eh, parlamentů, zkušenosti s tím eh, mají národní parlamenty a myslím, že je velice důležité, jak to budeme dělat v budoucnosti a jak eh, budeme spolupracovat nejenom s národními, ale i s regionálními parlamenty. Vy jste z Bavorska, já jsem ze Skotska a myslím si, že se nejenom o tom, zda Skotsko bude nebo nebude v eh, součástí Spojeného království, ale jde hlavně o to, abychom byli lépe schopni tady spolupracovat. A pak je ještě otázka odpovědnosti odpovědnosti členských států. Pan Harbor velice výmluvně hovořil o tom, jaké tady před námi stojí výzvy. Musíme hledat určitě způsoby. Neměl by to být systém pici, ale pizy. A zase já se snažím, Barbaro, ale myslím si, že to je také velice trefná poznámka my v Evropské unii vlastně máme 28 států, snažíme se vytvořit jednotnou legislativu a máme spoustu různých systémů, snažíme se vytvořit jeden. A někdy to není o tom, jak jenom snižovat tu zátěž, ale hlavně a jak lépe navzájem vést dialog. A jak vy vidíte budoucnost vaší organizace, jak bude dále pracovat a kam se bude ubírat. Určitě jste už odvedli skvělou práci a je to nesmírně důležité, co děláte, tak jak to a co budete dělat konkrétně v budoucnosti, paní Vajle. Já. Dobrý den i z mé strany. Pane Štojbre, já se omezím, ačkoliv váš krátký referát tady rozehrál celý vějíř eh, témat. Říkáte, že jste pro vel, ten velký přístup a nikoli pro drobné příklady, ale jsou to právě ty drobné příklady, které Evropu diskreditují právem i neprávem. A tady bych eh, od vás očekávala, abyste eh, to eh, vyjasňoval, vysvětloval a vykazoval do správných mezí. Existují některá odborná média, která se o to snaží, ale velmi mnoho médií, těch seriózních, si věci zjednodušují a napřed napíší, na vině je Evropa a tak dále. U nás v Hesensku například byla eh, eh, provedena eh, zkouška hustoty vodovodní sítě a poté se ukázalo, že to bylo v zájmu zemské vlády, byť se to ale uvádělo jako úkol evropský ale samozřejmě v myslích lidí utkví zejména to, že se jedná o evropský úkol. Takže bych si přála, abyste to v příštích letech trochu vysvětloval a, a šířil o světu. Eh, my eh, ve výboru IMCO v podstatě jednáme podle vašeho eh, návodu. Mm, právě jak asi víte, jsme se usnesli vytvořit pro nebo ustanovit pro Evropu jednotnou nabíječku pro mnoha leté malicherné, malicherných diskusích. Dále četla jsem a jelikož máte vliv i na národní státy. Četla jsem, že eh, německý normalizační a kontrolní úřad také se jednou eh, eh, jal omezovat byrokracii, ale faktem je, že tento úřad se současně rozrůstal, bobtná a nyní má mnohem více zaměstnanců než před dvěma lety. A také to není vždy smysluplné. Uh, Dále vy říkáte, že je to pouze pragmatická věc a věc rozumu, ale konec konců jde také o politickou ideologii a politické rozhodování. Ne v tomto výboru, ale vím, že ve výboru pro životní prostředí kolegové velmi bojovali za směrnici o ekodesignu a většina to schválila. Museli být mezi nimi i konzervativci či liberálové, kteří to považovali za smysluplné. My nikoli, my máme jiná témata, ale vím ještě ze svého působení v sociálním sociálním výboru, že jsme přijímali zákony o ochraně pracovního místa a také o bezpečnosti práce. A zpravodajka tenkrát byla Hele Torning Schmidt a německá média nadávali a kritizovali, proč musí Evropa přijímat takovéto právní předpisy. Dva roky poté, co tento zákon byl transponován spolkovým sněmem, e, vítali všechna média pozitivně, že přichází tento zákon. Takže napřed to přišlo z Evropy a bylo to um, eh, vidět kritizováno. A eh, dva roky eh, později, když to také schválil spolkový sněm, tak to najednou bylo vítáno. I tady bychom potřebovali vaši pomoc jako částečně neutrální osoba na úrovni komise, abyste si skutečně, abyste šířil určitou osvětu, nejenom nyní před volbami protože to věci dlouhodobě neposlouží. Děkuji. Děkuji. Pan Kreuzmann. Děkuji vám srdečně. Dvě, tři poznámky z mé strany a e, z mého pětiletého působení v, Evropské, e, v Evropském parlamentu. Za A máme příliš mnoho komisařů. Každý komisař se domnívá, že musí samozřejmě prokazovat e, pracovní činnost. Za druhé, existuje sice systém hodnocení dopadu, který musí, které musí komise provádět, ale později, když to projde parlamentem nebo radou, tak už hodnocení dopadu neprobíhá. Já se domnívám, že my mnohé věci zhoršujeme tím, že přijímáme tisíce pozměňovacích návrhů, které vše ještě regulují do detailu a Eh, ty účinky toho pak nelze kontrolovat. A třetí poznámka, měl jsem to potěšení eh, diskutovat s kolegy eh, v rámci trialogu o zadávání veřejných zakázek. A my jsme všichni naléhali na elektronické zadávání a byli jsme zaskočeni, když nám zástupce rady řekl, že toto bude takto zablokováno v radě, protože časové období na to je příliš krátké. A víte, která země to byla? Byla to Eh, bylo to právě Německo, které to v radě zablokovalo. Existují členské státy jako Portugalsko, které jsou v tomto ohledu mnohem pokročilejší. A eh, je to přece také omezování byrokracie, když určité věci, jako například tohle, eh, můžeme řešit elektronicky. Dávám zapravdu i paní Weiler, že někdy si členské státy ještě na to eh, přisadí, eh, říká se tomu golden plating, eh, když tedy určité evropské právní předpisy jsou pak ještě rozvedeny podrobněji nebo doplňovány a tak dále hned skončím, ale chci jenom říci, že jsme se například snažili zjednodušit zakládání podniků. Odehrálo se kolem toho velké divadlo, tvrdili jsme, že to trvá příliš dlouho, stojí to příliš mnoho peněz, my jsme se snažili navrhnout maximálně 100 eur, v některých členských státech ale to stojí až 2000 eur a to vše bylo radou zablokováno. Takže není to vždy jenom komise, ale e, musíme popravdě říci, že je to často i rada, která mnohému zabrání. Děkuji. Pani Rule. Pane Štojbre, děkuji vám za vaši zprávu a také vám dávám eh, v mnoha ohledech za pravdu. Subsidiarita bude tématem, s nímž se nový parlament musí intenzivně zabývat, ale eh, uhlí pohledu se eh, vždy různí. Dnes jsem vedla debatu s zastupiteli z mého regionu a šlo o kontrolu. Oni si stěžovali, že v Německu se kontroluje přes příliš. Současně si stěžovali, ale že v Řecku se kontroluje příliš málo. Víte, právě o to jde. Pro něco jsou příslušné členské státy a členské státy si buď ještě na to přisadí, anebo se věcem e, a povinnostem vyhýbá. Takže až tak jednoduché to nejde. Já se domnívám, že tato debata o subsidiaritě je často vedena zájmy. A když se na to podíváme, tak skutečně za každou úpravou vězí určité zájmy. Vzpomínám si, byl jste ještě ministerským předsedou a Německo tenkrát požadalo úpravu o eh, ohledně eh, eh, zařízení například například eh, ohledně štaflí, které používají hasiči. A tady eh, jsou věci, které si musíme skutečně rozmyslet, za to Evropa skutečně potřebuje, ale upřímně řečeno vždy zatím vězí určité zájmy i eh, v rámci liberalizace parlamentu stále ještě panuje představa, že liberalizace dereguluje, ale existují již studie, které dokazují, že každou liberalizací vznikají nové regulace a že například regulace v oblasti telekomunikací je dnes mnohem eh, rozsáhlejší než před liberalizací. Tak, takže i tady bych byla opatrná eh, s tou výpovědí, jak je snadno odbourávat byrokracii. Je to velmi komplexní téma, musíme se mu skutečně věnovat, ale nesmíme si namlouvat, že to jde tak snadno. Eh, ano, děkuji. Děkuji vám. Pane Sterber, jsme rádi, že jste se s, nám, s námi podělilo vaše názory. Bylo to velmi informativní, obohacující. Snad nám to pomůže se poprat s vlastními problémy. Já nechci samozřejmě nějak omlouvat byrokracii, ale eh, byrokracie je například samým základem výběru daní. Není možné vybírat daně bez nějakého byrokratického aparátu, pokud chce mít e, stát nějaký fiskální příjem. A tyto daně nejsou, nejdou e, nutně z Bruselu, ale z, samotných členských států, které chtějí mít daňový příjem. Čili to byla jedna otázka. Jinak e, legislativa může být komplexní samozřejmě z důvodu kultury kompromisu v legislativním procesu. A to je i naše Eh, kultura, která zároveň nám umožňuje se dohodnout s ostatními. Není žádná absolutní většina, takže musíme dělat kompromisy. No a když děláme kompromisu, ty si, tak samozřejmě výsledná legislativa je trošku komplexnější a jsou z toho, vznikají z toho byrokratické mechanismy. Nejsem však pesimista. Myslím si, že v uplynulých eh, pěti letech eh, jsme zaznamenali některé pokroky, pokud jde o rozvoj vnitřního trhu. Chci vám jenom ale připomenout, jednu věc, kterou jste vlastně řekl sami. Teď eh, pravidelně dostáváme zprávy o stavu transpozice eh, právních nástrojů a můžeme hovořit o prodlevách a nebo i kvalitativních problémech a to už představuje určitý pokrok. A pak pokud jde o takzvanou smart regulation, tak my bychom eh, uvítali, kdyby veškerá legislativa týkající se třeba životního prostředí, ale i dalších politických oblastí, byla podrobena tomuto textu, testu inteligentní legislativy, legislativy smart legislation. A samozřejmě my také se snažíme prosazovat hodnocení, environmentální hodnocení dopadu legislativy eh, ze, návrhu komise, ale eh, hrozí samozřejmě často eh, konflikty mezi instancemi, to znamená, že byrokracie často se objeví tam, kde ji nejméně čekáme. Yes. Okay. Ano. Děkuji, pane Lekegaard. Už máme hlasovat, takže, ale... Mr. Stoiber for, for their, uh... Øh, Děkuji vám, pane Štojber, za vaši prezentaci. Řeknu, tam se stručně, omlouvám se, že jsem eh, dorazil později. Já se omlouvám, že jsem nestihl začátek vašeho projevu. A často tedy všichni hovoří o méně byrokracii, lidé kritizují byrokracii, ale eh, probíhaly určité diskuze a je trochu paradoxní, že často čím více máme demokracie, tím více, tím se prodlužují ty e, procesy a postupy. Je tu určitý paradox. Čím více demokracie, tím více administrativy. Jak se díváte na tento protiklad, tento, dalo by se říct, konflikt, protože chceme mít otevřený parlament, demokratický parlament, ale zároveň otevřený legislativní proces. A přitom se hrozí, že tím vznikne více byrokracie, protože chceme více demokracie. Čili to jsou samozřejmě nelehké otázky a nyní eh, dáme čas na stručnou odpověď, i když času není mnoho. <clears throat> Also, vielen Dank. Tak já vám děkuji a eh, vím, že eh, času máme málo, ale jedná se o velmi zásadní otázky, tak snad mi dopřejete ještě o několik minut navíc, abych eh, mohl všechny tyto otázky zodpovědět. Bod číslo jedna. Chtěl bych ještě jednou to moje heslo a můj cíl, které by mělo být i vaším cílem zdůraznit. Evropa je fascinující myšlenkou a je to jedinečný proces na světě. To vám nemusím vysvětlovat. Jak jsme rádi nyní, eh, kdy zažíváme tuto velkou krizi s Ukrajinou. Tady se ukazuje že se chceme a musíme vždy dohodnout, odsouhlasit, aby Evropa zastávala eh, jednotný názor, jednotný postoj ve sporu s Ruskem. Pro mě je právě tato evropská dohoda velmi důležitá a jsem rád, že tady máme německého, francouzského, polského, maďarského ministra eh, zahraničí, kteří se spolu snaží vytvořit jednu jednotnou zahraniční pozici vůči prezidentovi Putinovi eh, tady je nám zcela jasné, co Evropa znamená. A proto to musíme brát vážně. Já to skutečně beru velmi vážně. Nemám žádné ambice. Mohu zcela volně a svobodně eh, ukončit eh, svou kariéru. Tu politickou mám již za sebou a chci něco udělat pro Evropu z idealismu, nikoli z politické kalkulace. A nesmírně mě zlobí, nesmírně mě zlobí, že samozřejmě a nikdo se nemůže vymlouvat, že v politice chceme ještě využít nějaké politické nálady, nějaké nálady eh, v op, mezi občany a chci ještě proto popohnat to či ono ustanovení nebo tu či onu eh, regulaci, abych se eh, Um, jak si vlísal do přízně občanů. Z vlastní politické zkušenosti mohu říci, že tady jde o základy Evropské unie, protože když eh, budou občané čím dále tím více degradovat Evropu na byrokraty a technokraty. My s Evropou spojujeme mnohem více byrokracie než um, s národními vládami. Nikdo neříká v Berlíně sedí sami byrokraté. Ne, tam je v centru vláda Merklová nebo Cameron nebo Hollande, ale v Evropě v Evropě je vše spjato s eurokraty. Existuje dokonce tento termín a ti jsou příšerní. takže je nutno proti tomu bojovat rozmanitostí a také politickými argumenty. Já jsem během eh, posledních sedmi let byl 16krát v Evropském parlamentu, několikrát na radě. Samozřejmě i v komisi a s komisí ale především jsem navštívil všechny důležité větší frakce EPP, liberály, především socialisty, demokraty. Nikde jsme neměli spor o cíli. Všichni byli e, srozuměni s tím, že omezování byrokracie je důležité téma. Samozřejmě v drobnostech jsme se lišili, to bylo jasné. A nyní v této souvislosti bych chtěl poznamenat ještě něco. Pomyslete na základy a pomyslete také na to, že eh, dohoda VTO v Bali v listopadu, bohužel se o tom mluví příliš málo, uvedla jako svůj cíl, že je nutné omezovat byrokracii. A v té dohodě se uvádí, že snahou je ušetřit jednu miliardu dolarů na eh, omezení byrokracie. A byly tam uváděny příklady, eh, například v Africe, jaká byrokracie panuje eh, v některých afrických zemích. A tudíž i Evropa musí pokročit vpřed ve stále složitějším světě. A ještě odpověď na slova pana Kampuše a Luky Garda byrokracie a demokracie patří dohromady. Nemůžu rozvíjet demokracii, jestliže popírám rovnost lidí. Každý člověk je rovný tomu druhému a má nárok, aby ho stát bral vážně a aby s každým občanem eh, stát jednal stejně. A k tomu máme pravidla. A tato pravidla musí být dodržována institucemi, úřady. Demokracie bez byrokracie je své vole, ale my nesmíme zase eh, směšovat demokracii s byrokracií a eh, to celé zhazovat. Eh, a proto otevřeně řečeno, já jsem určitě také neoprávněně někdy kritizoval Evropu, ale, ale o to vlastně tady nejde. Evropa má stále více mm, pravomocí rozhodovat a lidé to nevědí. Vy, Evropa, ročně schvaluje více a vytváří více než tisíc nařízení. Máme nyní již 1900 směrnic. Aký komunitér je obrovský, ale Evropa občané vůbec nevědí, jak se to vlastně realizuje, jak to vzniká, neznají rozdíly mezi zprávami. Vy a komise se usnášíte na eh, zákonech které jsou některými zeměmi ignorovány, vůbec nejsou implementovány. Ty země nechci jmenovat a tudíž musíme uvažovat, jak to změnit, jak to zvládat. To e, nyní e, byla trochu odbočka. E, a další otázka, nebo ta první Česká republika. Já se domnívám, že nová komise se musí stát političtější. Musí být političtější a nepotřebuje ani tolik odborníků. Odborníci eh, jsou v generálních ředitelstvích a jsou to generální ředitelé tež, ale potřebují eh, politické reprezentanty. Já přece tady eh, eh, mohu vyjádřit svou obecnou představu. Já jsem skutečně zkušená a neznám, zkušený a neznám žádnou organizaci, žádnou evropskou vládu, která by se nechala takto bičovat bez odporu jako Evropská komise, která sice má oddělení pro práci, práci s veřejností, public relations, aby eh, vysvětlovali eh, postupy práce a eh, tak dále, čemuž jinak lidé nerozumí. To se musí změnit a říkám to zcela zřetelně. Je to ve vašich rukou. Máme dnes jasnou perspektivu. Jsou zde pouze dva kandidáti, kteří se ucházejí o křeslo předsedy komise. Buď pan Schulz, anebo pan Juncker. Já si nemyslím, já si nemyslím, to je politická poznámka, byť eh, si to ten či onen eh, předseda vlády, možná i eh, německý přejet. Ale to už nepůjde máte tady dva špičkové kandidáty a když eh, jeden z nich eh, předsedou nebude, ačkoliv bude mít většinu, tak dojde ke konfliktu a eh, to poškodí celou evropskou myšlenku. A chci říkat, říci, že oběma bych věřil, že budou k věci přistupovat politicky a budou i příkladem. A nyní se dostávám k dalšímu bodu, totiž k realizaci nová komise, nová komise bude k této věci přistupovat ještě intenzivněji. Ano, Češi odvádějí dobrou práci, mají nezávislou organizaci, Češi patří k těm málo zemím, kteří v omezování byrokracie eh, postupují masivně vpřed. To je můj kompliment věnovaný českému poslanci, který, který zde sedí, ale rozhodující je implementace. Pan Šváb se toho dotkl. A eh, nyní musím vyjádřit eh, své zklamání svůj druhý mandát byl takový, že eh, jsem eh, řešil 47 eh, případů smíru s členskými státy, eh, když šlo o implementaci evropských regulací. Domníval jsem se, že to povede například k diskusi v národních parlamentech, například ve francouzském nebo v německém Eh, že se budou bouřit, jak to, že jsme, eh, jak to, že zaostáváme za Litvou nebo eh, a tak dále, nebo někdy i Portugalci kdy v Portugalsku se například 75 veřejných zakázek vypisuje elektronicky, v Německu ani ne 10 a přesto si myslím, že vše děláme lépe. A tady bych byl očekával, že národní parlamenty se ozvou, že národní parlamenty budou interpelovat národní vlády, proč eh, si v tomto vedou špatně, proč jsou na 6., 7., 10. místě. A nyní se k tomu dostávám. Dosud tomu bylo tak, že komise nevěděla, jak kvalifikovaně jsou eh, vaše úpravy a nařízení a směrnice implementovány. A to nám komise řekla. Komise bude muset napříště nejenom prověřovat, zda byly zákony implementovány, ale také jak. A to také znamená eh, o kousek Evropy více, o mm, eh, několik kompetencí více. A je to nesmírně důležité a proto to také říkám takto doslova a výslovně. Vím, že už čas um, kvapí a proto k poslednímu bodu. Parlament si nechá od rady příliš mnoho líbit. Rada, zepte, zeptejte se pana Rompoje, co, jak ten se staví k odbourávání byrokracie. Baroso je přímo e, eh, zážný příklad ve srovnání s Rompojem. A parlament tež. Pouze musíte sledovat na každém summitu. Je tři čtvrtě stránky věnováno omezení byrokracie, ale rada samotná by po mém soudu měla být mnohem silněji do toho zapojena a proto musí existovat pro komisi, parlament a radu nezávislé grémium, nezávislý orgán, který v podstatě bude provádět určité posuzování, hodnocení. Ano, my máme takzvaný Impact Assessment Board, ale ten má příslušnost pouze pro komisi a když eh, provede změní parlament, tak už nedochází k hodnocení dopadu. Ne, ne. A to také platí pro radu. Nikdo to poradě nekontroluje nehodnotí dopady. A tady myslím, že je nutno eh, ještě do toho vstoupit intenzivněji. A poslední poznámka. Já jsem za Německo nechal prověřit, kolik právních příkazů nově přibylo za eh, posledních pět let eh, a kolik jich eh, nově vzniklo pro německého občana. Ale to by platilo i pro jiné země. Za pět let, kolik jich přibylo? 21 tisíc nových. A z těchto 21 tisíc nových právních příkazů 75 pochází z Bruselu. Chci tím říci, že Brusel se přiblížil každodennímu životu lidí, rozhoduje čím dále tím více, to neříkám v negativním smyslu. A když se někdy podívám na to, jednou mi v komisi bylo v této souvislosti řečeno, že přece Německo má 16 spolkových zemí, 16 národních parlamentů a jednou mi komisař eh, řekl, jeden komisař, pokud je o těch zbývajících 15 právních eh, příkazů, to je skutečně hojné, co si tady Německo dovoluje. Jedna spolková vláda, 16 eh, zemských vlád a stále eh, méně eh, právních norem. Samozřejmě, že jsem to odmítl, ale je na tom něco. Evropských zásahů přibývá. Prosím, promiňte mi, že jsem neodpověděl na každý jednotlivý dotaz, ale je to prostě velké téma. A vy byste si měli odnést poznání, že se o tyto věci skutečně snažíme. Já bych chtěl 16. října předložit závěrečnou zprávu po dohodě s eh, úřadujícím předsedou komise. To bude skutečně ještě silná věc. A i novému předsedovi komise řeknu jako jakési poselství, že jsme to a to za posledních čtyřech či eh, pěti letech eh, eh, učinili, ale v nadcházejících pěti letech musí toto téma získat ještě významnější pozici. Vy musíte tuto pozici přisoudit a musíte vystupovat mnohem sebevědoměji, protože to, co se v Bruselu děje, včetně programu REFIT, to znamená to prověřování celého AKI komunitér, je nutno skutečně uvažovat uvažovat o tom a hodnotit, jaký to má dopad. Kdyby to tomu tak bylo ve všech zemích, a z těch 28 členských eh, zemí máme pouze 6 zemí, které eh, provedly nezávislé hodnocení dopadu a mají také nezávislou radu pro hodnocení dotazu, do, eh, dopadu. Je to Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Švédsko a Česká republika. Pět jich je. A ostatní země jsou ještě velmi heterogenní a je tam co dohánět, pokud jde o eh, poradenství o byrokracii. A na to musíme eh, se zaměřit. My se příliš eh, mm, negativně zaměřujeme na evropskou byrokracii a příliš málo na národní odpovědnost za byrokracii. Ano, samozřejmě, vy musíte ve vašich organizacích bojovat, diskutovat a především se také obírat eh, veřejným míněním. To je, myslím, jedno z nejtěžších, že neustále je tady plísněna úsporná žárovka jako evropské dílo a ty velké věci ty jsou zamlčovány. A pak samozřejmě mladí lidé ztrácejí svou fascinaci pro Evropu a tomu chceme všichni zabránit. Takže v tomto smyslu vám děkuji za pozornost. Pardon. Uh, Dr. Pane doktore Stoibere, mnohokrát vám děkujeme. To je, můžeme klidně říci, poslední doba, kdy jsme vás ještě mohli pozvat k nám do výboru. A 16 eh, února. Jestli tedy ta další zpráva bude stejně výmluvná jako tahle, tak určitě si to nikdo nenechá e, ujít, tak možná, že nás potom kvůli tomu pozvete. Ale každopádně mnohokrát vám děkuji za toto schrnutí vaší práce a jsme velice rádi, že takto energicky a se zápalem přistupujete k této věci a určitě se budete takto angažovat i v budoucnosti a mnohokrát vám děkuji, že jste tady byl, bylo nám velkým potěšením. So, ladies and gentlemen, um... Dámy a pánové, jak eh, vidíte, dneska jsme měli velice živé zasedání, takže trošičku později začínáme hlasovat. A eh, Rosetta dneska byla filmovaná, takže vypadá mimořádně skvěle. Samozřejmě, že vždycky vypadá skvěle, je velice fotogenická. Takže Eh, si s potěšením vás necháme nafilmovat, jak hlasujete. Máme tady eh, řadu poměrně stručných věcí na dnešek odpoledne. Já bych vám chtěl jenom připomenout, že od hlasování na plenárním zasedání minulý týden, chci vám jenom tedy připomenout, že veškerá legislativní opatření se budou hlasovat elektronicky, což tady děláme bez tak. A budou to tedy jmenovitá hlasování, takže vaše jmenovité hlasování bude vždycky zaznamenáno na konečném hlasování. A e, bude to potom zveřejněno v zápisu. Eh, z dané schůze. Tak to jenom pro vaši informaci. To je jenom dotaz. Zda to znamená skutečnou změnu v našem postupu, nebo jestli jsme to tak dělali pořád. My jsme předtím dělali elektronické hlasování vždycky na konci hlasování, jinak jsme zaznamenávali většinu. Ale tentokrát to bude patřičné jmenovité hlasování, to znamená, že potom tam vždycky bude k zápisu připojen seznam všech, kdo hlasovali a jak hlasovali. Samozřejmě hlasovat hlasovat nemusíte, to už je na vás. Tak eh, teď přecházíme k věci. Pan Žuva, náš zpravodaj, myslím tady není, ale já jsem jeho jménem chtěl něco navrhnout. Myslím, že už jsme vám to rozdali, koordinátoři to vědí. Uh, Ehm, chtěli bychom vás vyzvat, aby se schválili korrigendum eh, k naší práci, co se týče udělování koncesí. Eh, pan Žován, máte podrobnosti před sebou a technický tým to pečlivě probíral spolu se spravodajem a se stínovými spravodaji a dohodli jsme se, že je třeba učinit toto korrigendum, je to technická oprava, aby všechny přílohy a všechny ostatní aspekty byly patřičně zmíněny a aby na ně byly všude odkazy. Proto bych vás požádal, abyste o tom hlasovali elektronicky a jmenovitě. Takže hlasujeme o korrigendu a zahajuji k tomu eh, hlasování teď. Končím hlasování. 32 eh, pro a eh, jeden proti. Další eh, bod. A to je problém s kartou. Chcete znovu, abychom to zopakovali? Můžete nám jenom sdělit, jak jste hlasoval. Ono to nefunguje možná, eh, kdybyste se laskavě přesedl jinam. Ale my rozhodně zaznamenáme eh, do eh, bude tady v záznamu, jak jste hlasovali. Ještě je někdo, komu nefunguje hlasovací zařízení. Ono už se tady delší dobu takto nehlasovalo, takže už na to trošku napadal prach, ale za chvilinku to ještě vyzkoušíme. Teď bude třeba, abychom přešli k hlasování o zprávě eh, pana profesora Koreji de Campos. Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s komisí v zajištění řádného používání ceně zemědělských předpisů. My jsme o tom včera hovořili ve výboru. Myslím si, eh, že snad nevznikly žádné další problémy, pokud tedy tomu tak v skutku není. Můžeme hned při hlasování, pan profesor evidentně souvisí. Tak, tak eh, nejprve pozměvací návrh 42 eh, pro, proti, eh, schváleno. 6 odpadá, 43, kdo je pro, proti, schváleno. 7, kdo je pro, proti, přijato. 44 pro, proti, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, schváleno. 47 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, evidentně schváleno. Proto přejdeme na pozměňovací návrh 9 od zpravodaje pro, proti, evidentně přijato. 50 pan Schmidt pro, proti, zamítnuto. 10 zpravodaj pro, proti, přijato. 51 s ústním pozměňovacím návrhem od Ole Schmita s novým zněním přijato. Eh, schvál, možno, takže to budeme takto o tom hlasovat. Kdo je pro s tím ústním návrhem proti přijato? 11 odpadá tudíž a 12 od zpravodaje. Pro, proti, přijato. 13 také zpravodaj pro, proti, též přijato. 50, no o tom také budeme hlas, ne, 51, 52, pardon, pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zde, přijato. 54 pro, proti, zde přijato. 14 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato. 57 od, 7 od pana Foxe. Pro, proti, přijato. 59 pro, proti, přijato. 60 pro, proti, přijato. 62 pro, proti, přijato. 60, pardon, 15 pro, proti, přijato. Dále pozměňovací návrh 72 protože ty všechny předtím byly staženy. 72 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, přijato. 76 od pana Rose pro, proti, zdrželi se přijato. 78 pro, proti, přijato. 77 od pana Šmita jako dodatek pro, proti, přijato. Kompromis 6. Pro, proti, přijato. 50, 84, omlouvá se pan předseda od pana Šmita eh, s ústní poslaneckým návrhem pro, proti, evidentně přijato. 17 odpada, 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, přijato, 86 Eh, to bylo vysvětlení k 86, což má eh, vazbu na další pozměňovací návrhy. Já vám to potom eh, vysvětlím, pokud budete hlasovat pro. Takže kdo je pro 86, kdo je proti? Čili to jasně odpadlo, takže ušetříme čas, nemusím to vysvětlovat, o čem to vlastně bylo. Teď 87 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, spolu s pozměňovacím návrhem 86 pro, proti 96, pardon. Tedy to znamenalo i ten ústní návrh. Kompromis 9 pro, proti přijato. 25 od zpravodaje pro, proti, přijato. 26 pro, proti, drželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, tež přijato a stovka odpadá. 28 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, drželi se, přijato. 103, 104 a 105 bloku pro, proti, přijato 106 pro, proti, přijato 1 pro, proti, zdrž, přijato. 32 jako dodatek pro, proti, při, jasně přijato, 2 pro, proti, přijato, 33 odpadá, 3 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato, pro, 5 pro, proti, přijato, 36 jako dodatek pro, proti, přijato 37 jako další dodatek pro, proti, přijato kompromisní návrh 2, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3, pro, proti, přijato. Teď přecházíme k jmenovitému hlasování bude to o konečném znění zprávy a zahajuje hlasování a je to prosím jmenovité hlasování. Třicet čtyři bylo pro a jeden hlas byl proti. Tím a seznam eh, toho, jak kdo hlasoval, bude připojen k zápisu. Děkuji a přecházíme k dalšímu eh, mandátu eh, IMCO. We'll have one more vote. Ještě jedno hlasování. Yeah. Right. Right. Um, we have one final... Ještě jedno závěrečné hlasování týkající se zjednodušení přesunu motorových vozidel. A já vyzvu zpravodaj, aby vysvětlil toto hlasování, ale v podstatě to máme těch 106 kompromisních návrhů jediným hlasováním schválit. Vypracoval je zpravodaj Stínový zpravodajové, zohledňuje to také naše informální technická jednání s řeckým předsednictvím a komisí v lednu. Jinými slovy, protože rada už dál nejedná, tak jsme se rozhodli alespoň všechny stávající kompromisy zahrnout do návrhu, aby eh, od toho rada už nemohla ustoupit, až se to dostane do dalšího období. Takže pane Manders, prosím, děkuji. Chceme jednotné jediné hlasování o tom balíčku k motorovým vozidlům, tak, jak jsme to rozpracovali v trialogu. Všichni stínoví zpravodajové, včetně zpravodaj, byli zklamáni dopisem rady. Něm se říká, že nechtějí žádná další jednání protože si nejprve přejí posouzení dopadu. Myslím, že to zatím jsou spíš ministři financí než ministři dopravy. A pan Štojbe to vlastně také řekl, to je jeden z 20 nejvíce frustrujících témat Evropy. A pokud o tom rada nechce dál mluvit, no tak to je škoda. Myslím, že všichni mohou podpořit to jednotné hlasování, pak budeme mít Eh, doho, tedy pak to bude na dohodu v prvním čtení. Doufám, že budeme schopni vydat silné prohlášení na plenárním zasedání v Dubnu, až o tom budeme hlasovat. A mohli bychom pomýšlet možná i na nějaké stanovisko, v němž bychom eh, tedy řekli, že Rada tady opravdu příliš eh, nedělá dobrou práci, příliš nepomáhá Evropské unii. Je to jenom první čtení. Ne dohoda v prvním čtení, ale pouze první čtení. Ale nemáme dohodu, protože rada přestala jednat. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a komisi. Všichni pracují velmi usilovně. Mně se zdálo, že jsme byli už velmi blízko k dosažení výsledku. Vzhledem k tomu, že jsme víceméně dosáhli všeho, co jsme chtěli, ale pak to bylo odmítnuto. Měli bychom to velmi zřetelně prohlásit na plenárním zasedání, že parlament chtěl lépe fungující Evropu, rada to blokuje. Dobrá, děkuji. Některý ze stínových zpravodajů si přeje něco dodat? Ne, dobře. Paní Gebhardt. Měla bych přece jenom otázku, eh, protože tomu zcela nerozumím. Ten postup není běžný a já jsem bohužel předem nevěděla, že to takhle proběhne. Ráda bych je věděla, jaké eh, budou důsledky toho, co my právě zde děláme. Ve výboru mm, máme celou řadu dobrých pozňovacích návrhů, na kterých jsme se usnesli a pan Mandes odvedl velmi dobrou práci. A Nyní budeme, eh, bude probíhat ve výboru nové hlasování s pozměňovacími návrhy a kompromisy eh, s radou, anebo některými kompromisy. Co by to znamenalo pro další postup v příštím funkčním období? když budeme opět eh, s radou vyjednávat, respektive když rada bude muset přijmout rozhodnutí bude pak základem pro nové zahájení vyjednávání to, o čem budeme hlasovat nyní, respektive přislíbila rada, že to, co odhlasujeme, bude platit a že to už nebude spochybňováno. Nebylo by smysluplnější, kdybychom Eh, znovu eh, vyjádřili skutečný názor Evropského parlamentu. Respektive chci vědět, co nyní budeme dělat a jaké důsledky to bude mít na pokračování jednání s radou. Eh, ano, přejete si to udělat nebo já? Evelyn, it's, it's, this is actually... Evelyn, měli jsme na výběr buď hlasovat pro hlasování pro výsledek z IMKA, čili dostat to na plenární a pak eh, zasedání a pak to eh, brát v prvním čtení. My jsme se stínovými zpravodajemi, zpravodají jednali a v neformálním jednání rada řekla, můžeme to akceptovat, pak jsme to probrali se stínovými zpravodaji a řekli jsme si, že by bylo lepší, aby až dokončíme jednou ta jednání, abychom ukázali, že jsme ochotni, eh, že tu je kom, vůle ke kompromisu, tak abychom jim mohli říct, tak tohle je ten kompromis. Čili dohodli jsme se na této pozici, až tam trialog došel, tím, tam jsme zafixovali pozici parlamentu a dál už nejednáme o tom, co jsme dosáhli až doteď. Protože už je to dohodnuto. A pokud komise dotáhne posouzení dopadu a zjistí, že ne, není žádný fiskální dopad. My jsme jasně řekli v naší pozici, že si nepřejeme, aby to mělo dopady na fiskální systém, protože to není v naší kompetenci. Ale ministři, zvláště německý ministr financí, evidentně to nechce ani tak. Říká, že musíme mít eh, hlubší posouzení dopadu, to bude trvat 6 měsíců. A já doufám, že když máme tuto pozici hotovou, tak potom rada může i hned převzít náš postoj a můžeme pokračovat dál. Je to škoda trochu, protože jsme na tom dost usilovně pracovali, měli jsme jasné stanovisko za celý parlament. Škoda, že to nemůžeme dotáhnout ještě v tomto mandátu, bude to muset jít do dalšího období. Myslím si však, že oni sice formálně neříkají, že to mohou akceptovat, ale v tom, čty, v tom dokumentu se čtyřmi sloužky, sloupci, tam to rada víceméně akceptovala. Čili formálně dohodu nemáme, ale z neformálního trialogu vysvítá, že by to přijmout mohli až budeme mít za 6 měsíců hotové posouzení dopadů. Asi dáme slovo i dalším stínovým zpravodajům. Já si myslím, že bych mohl ujistit um, Evelyn, tady se mluvilo o kompromisech, ale nedá se eh, říct, si, eh, že to je přímo dohoda. Eh, prostě to obráží jenom, kam jsme se dostali mezi námi. To se netýká toho, kam jsme se dostali s radou. Evelina vlastně, vla, tam by to vyznělo tak, jako kdyby to bylo s nimi. Já vím, na co myslíte a co vás trápí. A my bychom potom museli říct, že bychom byli už tak blízko a členské státy pak řekne, my chceme eh, o posouzení obchodu, o pos, eh, dopadu a pak by se najednou řeklo, jak je tohle možné, odkud se to najednou vzalo. Čili tohle to prostě je obraz toho, kam jsme se dostali my mezi sebou, ale nikoli s radou. Abych to schrnula eh, velmi zestručněně. My jsme to mezi sebou ještě jednou diskutovali a protože ta věc je tak důležitá, tak jsme se soustředili na ty věci, které jsou od nás očekávány a všechny ty přebytečné prvky jsme nechali stranou a bylo jich tam několik těch zbytečných. I think that Heidi uh, uh, wants <laughs> to mention my amendments and we take them out. Chtěli, chtěli prostě, abych se zmínili moje pozměňovací návrhy a pak je dát pryč. Já si myslím, že někdy je opravdu důležité ukázat, že podporujeme Evropskou unii. To je občas důležité. Takže teď máme tady jasnou legislativní část. To je v podstatě kompromis mezi stínovými zpravodaji, ale já si také myslím, že eh, víceméně to cítění při vyjednávání s radou bylo stejné. Kromě toho, zda to je, má být nařízení nebo směrnice, o tom se diskutujeme. Ale měli bychom pomyslet na jasné a výrazné vyrádření na plénu. Já nemám rád nějaké divadlo nebo cirkus, ale někdy se zelíníme, když si všelijaké věci dávají na obličej, tak možná celý parlament by měl ukázat, že nesouhlasí s tím, jak se chová, zachovala rada v této věci a pak se také dostaneme do novin. měli bychom mít možná nějakou přímo eh, jmenovku. Já jsem chtěla jenom zdůraznit, eh, nebo trošku, mm, trošku respektive eh, říct něco proti této euforii. Já jsem měla něco proti určitým prvkům této návrhu, protože myslím, že určití občané by to nevzali moc dobře. A myslím, že to jsou ty standardizované a barevné eh, značky, značky, poznávací značky. Určitě by mnozí hlasovali proti. Nesnad, že bychom nesouhlasili s postupem, ale protože nechceme chceme, abychom jako, jak si bývali také s tím spojování, jak si morálně spíše, než opravdu podpořím spíš tu opozici. Já si myslím, že můžeme úplně jasně říci, že pokud jde o ty, no, it's about an assessment of the number plate. že se nejedná o poznávací značky nebo dohodu o poznávacích značkách. Já bych také to nemohla osobně podpořit, takové evropské poznávací značky. Měl by to být nějaký kompromis a ne evropská nebo unijní poznávací značka. Ano, a pak to bude, ale ono je to zmíněno v úvodním ustanovení. Každopádně budeme tedy hlasovat a to takže jmenovitě. Takže a teď dáme, aktualizovaný návrh by měl jít spolu s těmi eh, poznávací návrhy do plenárního zasedání a to by mělo být naše stanovisko v prvním čtení. Čili budeme o tom jmenovitě hlasovat, hlasujeme. Už všichni hlasovali, končím hlasování a e, prošlo to 27 pro, 4 byli proti. Mnohokrát vám všem děkuji a teď tedy přejdeme k poslednímu legislativnímu návrhu, na kterém ještě pracujeme a tady je paní Komi, našimi zpravodajkou a bude to prezentace, nemýlím-li se, e, k návrhu komise. Jedná se o obchodní tajemství, je to důležitá věc. Já bych chtěl jenom ještě koordinátorům také připomenout, že se, se jde, máme se za 10 minut 5, trošku máme spoždění. A bude to naše poslední schůze koordinátorů po vyjednání tohoto bodu jednacího pořadu. Rád bych jenom věděl, kdo kdo to bude za komisi? Paní Fernandez, ne, pan, ne, nikoliv paní, ale pan Fernandez. Tak prosím, pan Fernandez. Vás tady označili jako slečno nebo paní, tak to se omlouvám. Bude to tedy krátká prezentace z vaší strany k tomuto návrhu, ale já bych rád požádal paní Komi, protože ona je autorkou stanoviska, který vypracováváme pro právní výbor, aby nám dala aktuální informace o tom, jak to je, co do postupu s právním výborem a co vy navrhujete jako náš příspěvek té věci? Děkuji. Já se pokusím to říci stručně, abychom dohnali čas, který už nám utekl. Volby jsou za rohem. Je to ovšem téma, které mě nesmírně zajímá. Vím, že existuje tedy v Itálii systém ochrany tajemství. Zdá se, že to není eh, jednotná uniformní legislativa napříč Evropskou unii. Itálie má nějakou legislativu o obchodních tajemstvích, ale není to k dispozici všude, proto je to tak zajímavé. Děkuji komisi za tento návrh. Kdyby to nepředložili, tak by to vůbec nebylo na pořadu jednání. Takže toto jsou skutečně práva duševního vlastnictví a v rámci výzkumu a inovací to jsou pilíře ekonomiky, pokud chceme být konkurenceschopnosti, eh, konkurenceschopní, tak potřebujeme mít jasné definice musíme zajistit, aby tedy ty, ta pravidla VTO byla takovým základem. Já jsem se sama podívala na pravidla pro malé a střední podniky, že ty jsou důležité. A když chceme něco sdílet třeba s partnerem v jiné zemi a tento partner e, obchodní zneužije tu informaci, tuto důvěru. Nemůžeme hovořit eh, o vnitřním trhu, když nemáme jasná pravidla. Musíme také eh, se přesvědčit o tom, kolik to bude stát z hlediska času, z hlediska nákladů, úsilí. Musíme pomýšlet na otázku eh, i tak patentů. Musí existovat homogenní situace napříč Evropskou unii a tohle je právě potenciální příležitost eh, něco takového eh, vytvořit. Je to preventivní přístup spíše než přístup, který by eh, dodatečně trestal, čili něco, co by posílilo důvěru ve vnitřní trh. Byly by dobré určité drobné změny, aby existovala rovnováha mezi tím, kdo eh, mezi svobodou projevu rovnováha a mezi tedy ochranou toho držitele toho tajemství. Jsou tu i jazykové otázky, které rovněž vstupují do hry. Otázka jazyková z hlediska překladů, to může být problematické musíme přihlížet také k různým omezením této směrnice, co tím můžeme dosáhnout, protože nemáme vždy eh, dost, nemáme dost času k implementaci, ale bylo by to zapotřebí, abychom měli dost času, aby měli podniky dost času ke schromážení informací pro případ nějakého řízení. Dívala jsem se na zprávu um, a z toho jsem viděla, že je potřeba, aby existovala opatření na eh, ochranu údajů. A pokud jde na celkovou úroveň informací, která by chránila spotřebitele a podniky v oblasti znalostní eh, základny, a která by posílila úroveň eh, dostupné expertízy, tak já doufám, že parlament přijde, přijme rychlé, neprodlené kroky a chci poděkovat kolegům, kteří s námi už v tomto pracovali. Zajímal by mě názor komise a dalších kolegů. A možná, že pak budeme mít moci předat ehm, návrh výboru pro právní otázky. Děkuji. Než se pustíme do eh, diskuze, tak budeme se scházet také 7. dubna. Takže eh, výbor Libe je v tomto eh, případě hlavním zodpovědným výborem. Navrhujete, že bychom měli jim zaslat nějaké specifické informace? Máme tu stínové zpravodaje a další, takže co přesně navrhujete? Ano. Jakmile budeme mít jasno ohledně postupu, tak by nejlep optimálním e, postupem mohl být právě takový dopis, který bychom zaslali výboru Libe. Na žádný jiný formální přístup, myslím, nemáme čas. A Ráda bych slyšela, co k tomu řeknou stínoví zpravodajové. Doporučuji dopis, který bychom zaslali výboru Libe se, s jasnou specifikací důležitých a relevantních eh, bodů ve věci obchodních tajemství. Já jenom nevím, kdo to sleduje za jednotlivé skupiny, pan Armstrong za zelené, já vím, kdo to je za naši skupinu, ještě jedno, někdo to sleduje za uh, skupinu socialistů. For the liberals, Mr. A za liberály, pan Mandels. Takže si teď poslechneme Eh, představitele DG Markt. Bude to krátká prezentace, já se velmi omlouvám, ale Spozdili eh, jsme se při předchozích diskusích, ale velmi stojíme o vaši prezentaci a vaše návrhy a pak ještě budeme mít krátkou diskusi. Máte eh, prezentaci ve slajdech a my tady, kolegové ji mají. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit to, to vyřídit stručně a zaměřit se na věci z hlediska vnitřního trhu. Tak tedy za prvé, obchodní tajemství jsou důležitá pro evropské podniky na hlediska eh, inovativnosti a konkurenční schopnosti. A my jsme tady chtěli zdůraznit, což už říkala i paní Konmi, že je třeba, aby společnosti spolupracovaly v rámci celého vnitřního trhu. Děje se to, že dochází někdy k zneužívání nebo nabití neoprávněného obchodního tajemství. Každý pátý podnik tím trpí. A co tedy říká eh, legislativa členských států? My jsme se tím zabývali a zajímalo nás, jaká je právní ochrana na národní úrovni. Zjistili jsme, že je rozdrobená a nedostatečná. Na pravé straně máte popis některých slabin a e, ten obrázek e, je možná spíš výraznější, protože tady jsou takové stavební kameny toho, co by mohlo dělat takové e, zákonodárství o právní ochraně obchodních tajemství. A vidíte, to bílé, to je to vždycky, co chybí zda to ovlivňuje vnitřní trh. My si myslíme, že ano. Za prvé, eh, eh, pobídky zapojovat se do inovativních eh, přeshraničních činností klesají. Až 40 podniků podle některých průzkumů by se bálo, že ztratí obchodní tajemství tímto způsobem a vede to k tomu, že inovativní spolupráce přeshraniční se méně rozvíjí. Konkurenceschopnost podniků je tím též negativně dotčena. Obvykle zákony o obchodním tajemství by se týkalo například klientů, kontraktů. A o co tedy jde komisí, co sleduje tím návrhem směrnice? Cílem je zajistit lepší právní ochranu a to by zase mělo patrně vést k lepším podmínkám pro inovaci a pro ochranu konkurenceschopnosti podniků. Co konkrétně navrhujeme? Nenavrhujeme harmonizaci trestně právní, zaměřujeme se na zvyšování povinností o národní právu, ale to by nestačilo. Proto bychom chtěli navrhnout harmonizaci ochrany občanskoprávní. Tady je také dimenze vnitřního prhu. Prvo, zákl, právním základem je článek 114 smlouvy. Stručně o obsahu navrhované směrnice. Za prvé, je to text, který je v souladu s dohodou TRIPS. Dále směrnice definuje rozsah ochrany ve třech krocích na jedné straně definice, co představuje obchodní tajemství, za druhé, co je nezákonné, jaké chování, eh, nezákonné získávání, používání a sdělování obchodního tajemství. A pak je tady tak, um, takové chování, které nemusí být nutně nezákonným, čili jsou i výjimky, protože musíme myslet i na, eh, na svobodu informací. Eh, komise stanoví opravní přes eh, tradiční oprav, opravní prostředky v rámci občanskoprávní. Navíc jsou tady i procesní pojistky v oblasti obchodního tajemství, zejména zajistit eh, po celou dobu, potřebnou dobu obchodní tajemství, aby nebylo třeba se obracet na soud a pak eh, jsou tady pojistky, aby se zajistila proporcionalita celého tohoto balíčku. Jaké eh, přínosy od toho očekáváme, od toho návrhu? Směrnice by měla tedy lépe právně ochránit obchodní tajemství. A to by mohlo přinést jisté výhody. E, týká se to držitelů tajemství podniků. Bylo by tady bezpečnější prostředí a to zase by mělo vést k tomu, aby se i zlepšilo řešení eventuálních sporů. Čili bylo by možné uplatnit i konkurenční výhody v přeshraničním kontextu. 63 podniků by mělo možnost podle průzkumu lepš, lépe se účastnit inovativní spolupráce. To by zase mělo posílit konkurenceschopnost a zvýšit eh, pobídky k přeshraničním inovativním činnostem. Ptáme se, zda to všechny přesvědčuje, že to je takto správné. A musíme říci upřímně, že nikoliv eh, všichni jsou přesvědčeni, protože držitelé eh, tajemství, podniky tedy, E, zatím ještě nejsou úplně přesvědčeni, nicméně v této oblasti návrh komise podporují. My jsme, čili podniky v zásadě ano, ale občané e, v dotazu v rámci veřejného mínění ti už tak úplně přesvědčeni nebyli. Čili podniky ano a občané si to tak úplně nemyslí. Na to jsem chtěl upozornit. Ale na straně podniků je zcela zjevná podpora tohoto návrhu. To jsem chtěl říci v rámci této stručné prezentace a samozřejmě ochotníme zodpovíme eventuální dotazy. Děkuji. Ano, to bylo, myslím, velmi jasné. Děkuji za tuto informaci. Myslím, že ta data tady máme. Kdo ještě další by se chtěl vyjádřit k tomu, co jsme tady teď slyšeli? Pan Engstrom, pan Schwab, pan Fox, pan Mendes. Ještě někdo? Pak dám ještě znovu slovo paní Kami. Prosím? No. Je tu řada se věcí, která se dá říci já myslím, že není dobrý nápad zavádět nové právo duševního vlastnictví takhle plošné. Už máme, už máme eh, copyright, obchodní eh, značky, patent. Takže mně přijde, že to je dost eh, velká věc, která má značné dopady, včetně dopadů na pracující, kteří třeba chtějí změnit zaměstnání. Je to dost velký návrh, který má značné dopady a implikace. Myslím, že přichází příliš pozdě ve funkčním období. Já myslím, že nemá smysl, abychom vyjadřovali nějaký názor, protože stejně jakýkoliv vyjádříme názor, není vůbec žádná záruka, že eh, další výbor v dalším období bude mít stejný názor. Myslím, že by to byla ztráta času se k tomu vůbec jakkoliv vyjadřovat. Nechme to na příští volební období. Ano. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to, co představila paní kolegyně Komi, má hlavu i patu a je mi to naprosto jasné a proto jich v tom chci výslovně podpořit. Pokud jde o toto zjednodušení eh, právního eh, stavu, je nutno jej zjednodušit, zejména Ehm, to, co již máme na úrovni e, členských států v oblasti obchodního tajemství. Ehm, myslím si ale, že návrh komise již e, nabízí poměrně dobrou rovnováhu. Tu či tam můžeme ještě lecos doladit. Ehm, to je také obsaženo v návrhu dopisu e, paní Komy, totiž například vyjasnit některé definice a nedefinovat eh, příliš rozvláčně právně, eh, jaké praktiky mají být obsaženy v tomto nařízení a také bychom se měli bavit o otázce, co musí podniky vykonat z hlediska práva, aby zabránili respektive aby doložili krádež anebo um, odnětí um, obchodního tajemství. A tím se dostávám k tomu, co řekl kolega Engström. Tato směrnice by žádným způsobem eh, neměla poškodit zaměstnance, kteří eh, eh, přestupují od jednoho zaměstnavatele k druhému, eh, také by je to nemělo nutit k nějakému vysvětlování. Je to tak, že podnik sám musí prokázat protiprávní odnětí obchodního tajemství. To znamená, mm, břemeno důkazu leží jednoznačně u podniku. Tady, Tudíž vlastně lze vyloučit obavu pana kolegy Engstroma, že by to mohlo zatěžovat zaměstnance. Dále je nutno si uvážit otázku, v jaké podobě a za jakých okolností obchodní tajemství mají být um, vlastně nepřístupné uh, za účelem dalšího vědeckého rozvoje. Tady nejde o new economy, tady jde o klasická témata staré ekonomiky. Já vím, jak mám určité šrouby uh, připevnit uh, k tomu či onomu zařízení. Mám k dispozici určitý know-how, který předávám dál svým zaměstnancům které jsem samozřejmě předtím informoval o nutnosti zachování utajení o tomto know how a nechám si jimi potvrdit, že to nebudou aktivně prodávat eh, konkurentům. Ehm, to ale neznamená, že by ehm, eh, vědecký pokrok v této oblasti technologie neměl být eh, umožněn. Ehm, jiné podniky v jiném oboru si můžou, můžou nabít stejného know-how a zaměstnanec, zaměstnanec také jednoho podniku může přestoupit do jiného podobného podniku jestliže tím neporušuje eh, eh, právní základ eh, té dohody s prvním zaměstnancem. Takže takovéto právní úpravy na úrovni členských států již existují. Ehm, jde pouze o to vyloučit, aby se příliš nelišily a abychom zabránili případy ehm, typu Bulharska, kde čínský podnik prokazatelně kradenými podklady eh, jednoho francouzského podniku eh, vybudoval spalovnu na likvidaci eh, odpadu, která byla navíc ještě dotována z evropských prostředků. Ty evropské prostředky jsou mezičasem zablokovány, ale Bulharsko není schopno krádež obchodních tajemství s stíhat odnětím této veřejné zakázky eh, čínské firmě. Já si myslím, že Evropská unie s tím bude mít určité potíže, pokud eh, bez eh, trestně a bez stíhání budeme moci kradené informace spolukonkurentů využívat k realizaci projektu. To musíme odstranit. Samozřejmě nemůžeme vylévat dítě i s vaničkou, ale musíme určité Eh, určité pojistky mít. Eh, takže já bych se vyslovoval jménem frakce EPP proto, abychom tento dopis zaslali příslušnému právnímu výboru. Nesporně má kolega Engström pravdu, aniž by byl nový parlament tím jakkoliv vázán, ale ty myšlenky, které jsme zde rozvinuli, by nemusely zůstat utajeny našim eh, nástupcům. Tudíž podporuji tu iniciativu s dopisem a navrhuji, abychom toto téma ještě jednou mohli obšírně diskutovat, protože chceme mít rozumný návrh, který má odpovídat plně tomu, co dnes vysvětloval Edmund Stoiber, totiž zabránit eh, přílišné byrokracii. Děkuji. Děkuji. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Má skupina podporuje tento návrh komise. A já podporuji to, co řekl pan Šváb. Měli bychom napsat dopis, kterém dáme najevo naši podporu a neměli bychom vytvořit eh, prostředí, v kterém bude příliš mnoho sporů. Potřebujeme minimální standard ve všech členských státech, aby eh, obchodní tajemství byla chráněna. Dokument komise říká, že to pomůže obchodu, pomůže to růstu. Takže to podporuji. Jedno, takové malé upozornění. Více než jeden poslanec odkázal na obchodní tajemství a práva duševního vlastnictví v jednom řádku. To jsou dvě různé věci. Inte, intelektuální duševní vlastnictví to není, to, tajemství není nutně duševní vlastnictví. Čili jedna věc je duševní vlastnictví, která je veřejně registrováno, kde se musí definovat, co je přesně chráněno. Zatímco obchodní tajemství je tajemství. Něco, co není zveřejněno, nevíme, co to vlastně je. To může být nějaká e, přísada v nějaké čokoládové tyčince nebo něco podobného. A musí se to chránit trošku jinak. Takže pozor na to, jak používáme obchodní tajemství a zacházíme s tím jako s duševním vlastnictvím z právního hlediska jsou to trošku odlišné pojmy. Paní Verňu. Jen velmi stručně, pane předsedo. Já si myslím, že ten návrh je velmi zajímavý. A je pravda, že ta diskuze, kterou jsme tady stručně vedli, ukazuje, že je tu mnoho věcí, které bychom měli upřesnit, zejména definice. Naprosto souhlasím s panem Enstromem. Nemůžeme si eh, dovolit měsíc před koncem volebního období otevřít téma, které vyžaduje diskuze, úvahy, hodnocení. A měli bychom to nechat na příští komisi, příštím výboru, měli bychom jim nechat volné ruce, aby se do toho mohli pustit bez spěchu, protože je to citlivé téma. Z sdílím to, co říká pan Enstrom, to znamená nespěchat. Toto téma si zaslouží přesnost definice a debatu. Pan Mandels. Děkuji, pane předseda. Recept na coca cola je obchodní tajemství. Bohužel jediná věc na tom je, že tam je tolik cukru, ale žádný cukr skutečný to není. To je takové tvrzení. Ale vzhledem k tomu, že my už se touhle věcí zabýváme hodně let a je to hodnotná věc, ale myslím si, že opravdu teď je těžké, aby se do toho lidé z tohoto výboru pustili, protože všichni už myslí na kampaň, za 8 týdnů budou volby. Mohli bychom napsat dopis, že to je důležitá věc a tak to nechat, to bych mohl podpořit. Ale abychom teď eh, dělali zprávu, myslím, že na to prostě nemáme čas, jsme pod časovým tlakem, proto nejsem. Napsat dopis ano. A to by mohlo být zajímavé. Abychom prostě na to mysleli v tomto výboru. Já chápu, že se nejedná o práva duševního vlastnictví, že obchodní tajemství je něco jiného. A my bychom to měli řešit tady v výboru IMCO. To, o tom jsem přesvědčen. Ale abychom teď dělali zprávu se všemi pozměňovacími návrhy a diskusy, na to je moc málo času a jsme už pod tlakem. Tohle se myslím aspoň já. Ještě někdo si přeje se vyjádřit? Já souhlasím s kolegy, kteří eh, řekli, že se tím nemůžeme už podrobně zabývat. A eh, také vlastně eh, v prvním výboru se to neřešilo v náš prospěch a to se asi nezměje, protože už byl definován zodpovědný vedou hlavní výbor v tomto směru. A o co jde? A tady bych se zeptal paní Komy já si myslím, že nemá smysl, aby tento výbor eh, jednostranně dělal dopis, když my nejsme v tomto příslušným výborem. Jedně kdyby právní výbor chtěl něco předložit, eh, co by pak eh, zůstalo ve spisech pro příští výbor, aby na to naváhal, navázal, tak minimálně bychom chtěli, aby bylo vidět, že jsme se do toho taky zapojili, aby potom eh, to bylo jasné při příštím parlamentním období a při vším e, úctě vždycky je možné, samozřejmě k tomu, co říkáte, vždycky je možné vyjádřit i výhrady. Takže bych poprosil paní Komi, aby nám vysvětlila přesně, jaký záměr má zpravodaj nebo jmenovaný zpravodaj v příslušném výboru, protože pak se snad rozhodneme, jak na to zareagujeme. Čili to by bylo užitečné, kdyby se nám řekla eventuálně cokoliv jiného, co byste chtěla dodat. ano, to Sono já děkuji eh, všem kolegům. Eh, jsem překvapená, eh, jsem přesvědčena, že nejde nyní o, o, o mm, zahajování diskuse k pozněvacím návrhům, na to nemáme čas, ale chci připomenout, že do 30. června jsme ještě poslanci a jedním z našich úkolů je tedy také dorazit až do konce našeho funkčního období včetně určitých pokynů k vnitřnímu trhu a k tomu, co se během tohoto legislativního období událo. Práci komisaře Barniera považujeme za dobré a můžeme po mém soudu eh, dát pouze obecný pokyn. To není ztracená práce, eh, je to práce, kterou můžeme dát dál eh, příštímu parlamentu, ale demokracie se rozhoduje na základě většiny a já se připojím k většině. Děkuji. Myslím, že jste neodpověděla na můj hlavní bod, ale sekretariát mi říká, že koordinátoři právního výboru o tom budou jednat zítra, tedy o své odpovědi. A e, moje doporučení, doporučení předsedy je, pokud budete souhlasit, že myslím, že musíme vyčkat e, jejich rozhodnutí. Pokud e, rozhodnou zpracovat pracovní dokument jakéhokoliv druhu, tak kdybyste mohla pak napsat všem, kteří jsou zde, všem členům výboru, že se to a to uskuteční a jaký je časový harmonogram. Možná, že se budeme chtít podívat na ten pracovní dokument a něco tam doplnit. Pokud nespracují pracovní dokument, tak souhlasím s ostatními kolegy. Nemyslím si, že by bylo správné využití našich zdrojů eh, se tomu věnovat. Ale bylo by užitečné mít otevřenou diskusi, aby lidé věděli, co přijde. To mi připadá jako rozumný postup. Koordinátoři možná o tom budou chtít diskutovat samostatně v rámci zasedání in camera. Je někdo proti? Ano, pane předsedo, já souhlasím eh, i proto, že se sejdou zítra koordinátoři pracovního výboru, nevěděla jsem to, takže pokud vyčkáme tohoto zasedání, tak budeme moci získat i jasnější časový eh, harmonogram. Pokud se to dozvíme, nebo bychom se to dozvěděli až příští týden, tak nebudeme mít čas na reakci. Děkuji a děkuji panu Fernandezovi Sálezovi a jeho kolegům. Ta práce určitě nebyla zbytečná a máme k dispozici dokumenty a budeme čekat na rozhodnutí výboru pro právní záležitosti. Tím eh, uzavíráme dnešní schůzi s tím, že nyní hladce přejdeme eh, do zasedání koordinátorů. Všichni jsou, myslím, přítomní. Příští a poslední schůze tohoto výboru v rámci tohoto mandátu bude eh, v, v pondělí 7. dubna od 15 do 18.30 a e, následovat bude pak e, recepce, která se uskuteční e, před výborovou místností a navíc k nám přijdou tři komisaři, kteří se podělí o své zkušenosti a výsledky práce, pan Šemeta, pan Mimič a pan Barnier. Všichni tito tři komisaři. A pan Mimič, myslím, bude také hovořit o scoreboardu eh, ochrany spotřebitelů. My vám k tomu ještě rozešleme podrobnosti. Kdybyste mohli eh, vy, koordinátoři, eh, zajistit dostatečnou účast, možná, že ten ta koktejlová recepce k tomu napomůže a možná, že stejně tak jako z vánoční besídky bychom si pak mohli pořídit několik fotografií z a snad i úvah eh, o eh, našich eh, uplynulých pracovních výsledcích a tak dále. Takže uvidíme se opět 7. dubna a děkuji všem i našim posluchačům nebo divákům na webu.